Morning, everybody. Uh, very happy uh, to have you. This is a term of European Parliament. Dobrý den, vítám vás na zasedání, když se blíží konec funkčního období parlamentu a samozřejmě eh, poslanci, chtějí-li být znovu zvoleni, musí být také ve svých volebních obvodech. Eh, samozřejmě všem přejeme hodně úspěchů ve volbách, proto se také Eva Kajeli omlouvá, ona je předsedkyní, ale já jsem velice rád, že zde máme tlumočení angličtina, francouzština, němčina a čeština a také je naše jednání vysíláno na internetu. Zdravím přátelé, kteří nás na internetu sledují. A e, už vůbec samotný web streaming v tomto smyslu se dostává na dobrou úroveň. A chci se dostat návrhu pracovní daně věnované problematice lidských implantátů. V dubnu 2019 budeme se tomu věnovat v bodě 6.3. Pokud má někdo nějak nějaký návrh na změnu nebo doplnění programu v pořádku, jinak považuji pořad jednání za přijatý. Dostáváme se k bodu 2 na pořadu jednání. Chci ohlásit, že návrh zápisu ze schůze 14.3. je ve vašich složkách. Nevidím zde žádný požadavek na změnu, proto můžeme jít dál k bodu 3 na pořadu jednání probíhající a nové projekty STOA. Máme návrh projektu European Science Media Hub věnovaný eh, zapojení vědců eh, do komunikace a do aktivní účasti eh, právě v tomto Science Media Hub, což je platforma pro výměnu informací a nejlepší praxe. Je to dlouhý název, nicméně jsem velice rád, že Eh, toto je eh, nám k dispozici a že se v tomto smyslu bude komunikace dále rozvíjet a že se budeme moci mezi vědci z různých členských států setkávat, vyměňovat si informace. Tento projekt bude založen na výzkumu rizik, zjišťovacích misích, členských státech a bude realizován také s externí podporou vysoce postavených vědců a novinářů se zapojením vládních i nevládních institucí. Předsednictvo doporučuje schválit tento návrh e SMH a to včetně využití rozpočtové linie, která by pokryla eh, související projekty. Pokud se chcete vyjádřit, přihlašte se. Pokud tomu tak není, projekt považuji za schválený. A Evropský Social Science Media Hub ES. Proč říkám social, sociální místo vědecký science? Asi proto, že tato témata spolu úzce souvisí, ale v každém případě jde mimo jiné nejen o vědeckou, ale také společenskou akci. A e, tomto smyslu máme projekt schválen. Bod čtyři, současná situace, zpráva o činnosti 2019, dále 2014 až 2019. Nám může říci přesněji, co je na pořadu. Děkuji vám, pane předsedo. Na konci mandátu parlamentu Máme hodně práce s přípravou řady dokumentů, mimo jiné výroční zpráva STOA 2018, která je téměř hotová. V současné době ji kontrolují naši nadřízení, pak bude zaslána byru a panelu STOA, kde bude písemný postup schválení a doufejme, že se nám podaří předložit 15. čtvrtý předsednictvu parlamentu. Podle článku 10 pravidel stoa na konci mandátu parlamentu místo eh, předseda odpovědný za stoa eh, od, předloží zprávu předsednictvu parlamentu, která se bude věnovat eh, aktivitám STOA za posledních pět let, tedy za funkční období. Tato zpráva se bude moci využít také pro zhodnocení pravidel STOA a jejich případnou úpravu. Bude to tedy také příležitost pro případnou novelizaci pravidel STOA ve světle změn, které nastaly za posledních pět let. Ve vašich složkách je soubor takových eh, pozměňovacích návrhů a navrhovaných změn. A pokud je panel nyní schválí, tak ty budou předloženy předsednictvu parlamentu pro schválení a budou zapracovány do pravidel 100. Dvě hlavní položky, které mezi pozměňovacími návrhy máme, je e, zvýšená pozornost věnovaná prognozování. Jeden se věnuje robotice e, a Další se týká vytvoření eh, Evropského Science Media Hub, SMH, jak jsme o něm slyšeli. Pokud schválíte tyto změny, tak můžeme projít v programu dál. Děkuji mnohokrát. Někdo by chtěl komentovat, nevidím, že by se někdo hlásil. To tedy schváleno. Dostáváme se do bodu 6, workshopy a společné činnosti s vnějšími organizacemi 6.1, nadcházející akce, tedy ESMH workshop věnovaný virálním otázkám a influencerům v digitální komunikace 3. dubna v Bruselu. Jaká je situace tedy 50 dnů před příštími evropskými volbami? Dáme poslancům příležitost vyměňovat si názory a informace o současné situaci a také o tom, jak lze poselství Evropy předat účinněji a efektivněji. A samozřejmě toto bychom měli dále propagovat v našich politických skupinách a ve výborech. Pokud nemáte námitky, tak můžeme postupovat tímto směrem. A nyní se dostáváme eh, k výroční přednášce, to eh, je, můžete nám říci k tomu blíže? Yeah, thank you, chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Jako každý rok zorganizuje STOA ke konci roku v listopadu nebo v prosinci výroční přednášku. Tentokrát budeme muset u jmenování či rozhodnutí trochu zrychlit, rovněž k tématu a i k volbě řečníka. Snažíme se tedy trochu přidat. Minule se to na prvním plenárním zasedání na Bíru odsouhlasilo, že zaostříme na inovace a že náš řečník se zmíní o hospodářském aspektu inovace a další řečník o sociálním a etickém aspektu. Už jsme někoho kontaktovali, ten člověk ale bohužel se zdá není k dispozici. Budeme se snažit uh, což ale zatím znamená mírné zdržení. My tedy se na vás obracíme, zda byste eh, poskytli mandát eh, předsednictvu STOA, aby se dále snažilo, a to i po dubnu pokud eh, tedy souhlasíte, že budeme ve spolupráci se sekretariátem dále pokračovat v hledání vhodných řečníků, tak aby se v listopadu, případně v prosinci, ta přednáška mohla konat. A tedy pokud není žádný problém, tak budeme pokračovat. Ano, děkuji, Teo. Považuji mm, záležitost za schválenou. 6.3 to je pracovní snídaně, která se týká technologie a inovací u humánních implantátů. Bude to v Bruselu 4. dubna. Zejména budeme hovořit o ortopedických implantátech a pokud nejsou žádné námitky, budeme pokračovat tak, jak je to popsáno. Přecházíme k bodu 7. To je prezentace výstupů z dvou studií technologického vyhodnocení s názvem Integrace klinických zkoušek do zdravotnictví. Je to zajímavá záležitost, možná nám můžete říci více. Ano, děkuji, pane předsedo. Personalizovaná medicína, jak všichni víme, je eh, model, který se snaží přizpůsobit léčbu molekulárnímu profilu pacienta a jiným individualizovaným informacím. Týká se to, co by princip jak farmaceutických látek, tak i jiného typu léčby, například chirurgie či ozařování. Personalizovaná medicína se stala možnou díky zvýšenému množství léčiv, eh, která se zaměřují na eh, konkrétní nemoci. Komerční dostupnost, eh, například analýzy genomu, která může vyhodnotit, co daná osoba, daný pacient potřebuje, vedla ke zvýšení očekávání mezi pacienty, kteří by rádi věděli, zda se jich to týká a co mohou čekat. Tedy cílem této studie STOA, kterou dnes budeme prezentovat, je pochopit hlavná, hlavní úzká hrdla, která zatím stojí v cestě dalšímu vývoji a identifikovat nové způsoby e, optimalizace léčby a standardních kroků ve vývoji dalších léčiv. Mm, a e, řečník nám podá další podrobnosti. Jedná se o doktora Denise Lakomba, generálního ředitele Evropské organizace pro výzkum a léčbu eh, rakoviny EORTC z univerzity v Marseji. Získal postdoktorální eh, docenturu na eh, Roswell Park Institutu pro léčbu rakoviny v New Yorku a jedná se o farmakologii a farmakokinetiku. V roce 2015 se stal generálním ředitelem e ORTC a na své současné pozici, na svém postu koordinuje a spravuje všechny aktivity EORTC, snaží se tuto organizaci zviditelňovat jako hlavní úzel eh, pro výzkum rakoviny a zároveň je odpovědný za vědecké aktivity, PR a strategii a i komunikaci, jak navenek, tak eh, zde. Doktore, máte slovo. Thank you very much for the kind introduction and thank you, Mr. Rubig. And... Děkuji, pane Rubiku, děkuji všem za pozvání. Já jsem rád, že mám příležitost se s vámi podělit o své poznatky E, na téma, které bylo popsáno. Nejdříve pár slov o naší organizaci EORTC. Jsme organizace nezisková a nevládní, jejím cílem je zvýšit kvalitu života a rovněž i snížit morbiditu e, pacientů nemocných rakovinou. A já se chci podělit o e, výsledky výzkumu optimalizace léčby a racionálního používání mléčivých eh, látek eh, ve zdravotnictví. Ono to možná zní trochu složitě, takže já vám dám příklad. Tady máte terapeutický pokrok, kde se vyhodnocovala rakovina larynx hrtanu, eh, kde se zatím používalo ozařování a my jsme dokázali, že eh, pacient může používat svůj larynx a nemusí se podrobovat chirurgickému zákroku. To znamená automaticky zvýšení mm, kvality života a rovněž i zvýšení šance na přežití. Ehm, dokážete si představit, že takovýto krok může být přece vzat pouze po solidním výzkumu nikoli pouze shromažďováním už dostupných údajů, ale řádným výzkumem. Já tedy v kontextu dnešní medicíny a onkologie to popíšu podrobněji. Nejbližších 20 minut strávím popisem jednak postupu end-to-end, -end, vývoje léčby, včetně výzev, a pak se s vámi podělím o kritické mezery, jimiž se musíme zabývat, abychom mohli pokračovat racionálním způsobem a pokročit. A samozřejmě popíšu tu studii pro STOA a ukončím vše doporučeními. Tady musíme pochopit tuto první průsvitku, protože ona vystihuje všechny výzvy. Kdykoliv vyvíjíme nějaký, nějakou léčbu, tak to prochází vývojem. Vědecká komunita se samozřejmě snaží dokázat terapeutické přednosti nějakého typu léčby. Pak se to podrobí regulatornímu schvalování, v našem případě celoevropskému eh, pro eh, rakovinu No a co se týče připuštění nějaké léčby na trh, tak jsou to národní orgány. Důležité je uvědomit si, že jakmile je toto léčivo na trhu, tak o něm víme málo, jak je eh, k něj dávkovat, jaké modality se týkají vzácných eh, nemocí, jak ji specificky používat v kontextu podmínek daného pacienta. To většinou komerční odvětví se tím nezabývá. Právě nekomerční organizaci jako EORTC se toho, se toho tedy musí ujmout. Abychom všichni pochopili, tak tady je jeden příběh, který ilustruje názorně úspěch, totiž rakovina mozku, kde jsme využili novou drogu, která byla podmíněně schválena. A tím, že jsme ji dokázali cíleným způsobem uplatnit, tak jsme dosáhli léčby právě pomocí optimalizace léčby systému zdravotní péče. Důležité samozřejmě je se věnovat výzvám na letošní rok. Tady vás odkážu na tuto publikaci. Ta se objevila na um, v British Medical Journal před 18 měsíci a tam je znázorněno, že celý řad, celá řada léčivých látek, která byla schválena britskou um, radou pro léky, uh, se eh, pohybuje v počtu 48 léčiv, 68 indikací a nebyly žádné důkazy o tom, že by tyto léky byly účinné z pohledu zbavení pacienta má rakoviny, případně zlepšení jeho kvality života. Eh, tam pouze jediné, co bylo možno dokázat, je zlepšení přežití mezi jedním a šesti měsíci nyní, kdykoliv nový e, lék se dostává na trh, tak si musíme uvědomit, že nikoli automaticky se jedná o něco, co by bylo orientováno na sacienta, či co by bylo sociálně přínosné. Přestože léčiva jsou e, velice drahá a jejich výrobci se je snaží na trhu prosazovat. Tedy otázka zní, jak se přesuneme z výzkumu, který se soustředí na eh, spíše aspekt lékaře, či zdravotníka na léčbu z pohledu pacienta. Této mezeře hovoříme eh, mezera mezi eh, účinnosti z pohledu technického té léčivé látky a účinnosti z pohledu pacienta, efficacy a effectiveness. A jakým způsobem se k této věci postavíme, když přece e, pravomoc spadá někde mezi členské státy a mezi Evropu. Další příklad, který znázorně, čeho jsme už dosáhli a jakým způsobem chceme pokračovat dále, je příklad celé řady klinických zkoušek, které se snaží poskytnout solidní důkazy u eh, léčby rakoviny, ale i kosmetické přípravky, jak například eh, můžeme eh, použít jiný mm, přístup než pouze chirurgii. Tady jde o něco více než o vývoj léku, který sice může posunout léčbu kupředu, ale pokud jej nebudeme integrovat do terapie, tak to nepomůže. That we have communicated. My jsme tedy v této souvislosti eh, sdělili své informace a vzhledem k té diskusi zadala STOA ERTC studii abychom ověřili, zda jsou tyto názory sdílené a já jsem velice rád, že se s vámi mohu podělit o předběžnou zprávu. Metodika byl soubor rozhovorů s klíčovými zainteresovanými subjekty ve vývoji léků. Tam byly samozřejmě také pacientské organizace, které mají zásadní význam. Um, ehm, eh, akad- eh, akademické kruhy, kliničtí odborníci v farmaceutický průmyslu, regulační agentury eh, a plátci, čili zdravotní pojišťovny z členských států. Eh, otázky se týkaly vnímání současné situaci ve vývoji nových léčiv. Jaké rysy by měla eh, optimalizace léčby mít, zda by měla být také zapojena do procesu přístupu a jaká by byla přijatelnost optimalizace léčby a těchto studií. Tato práce i nadále probíhá, plánují se další rozhovory a velmi eh, se již blíží závěr. Jenom stručně první výsledky tohoto průzkumu. Zjistili jsme, že vývoj léčiv je vnímán jako nedostatečně orientovaný na pacienty. A samozřejmě eh, myslím si, že by měla existovat dobrá rovnováha, protože to bude vždycky v nejlepším zájmu pacienta všechny zainteresované subjekty si uvědomují, že pro užití řady léčivých látek neexistuje dostatek eh, důkazů z reálného světa, z reálné praxe. Je tam vždycky problém komplexity a nákladů, zdrobená regulatorní krajina, protože na eh, kompetence členských států v tom směru se liší. A také, což je důležité, eh, ve fázi před uvedením na trh jsou jasně rozdělené pravomoci mezi regulátory a farmaceutickým průmyslem. Není však e, e, žádný subjekt, který by byl jasně e, definitivně odpovědný po uvedení na trh, tedy v tom reálném životě. Tady, tady je velká oblast možného prostoru pro spolupráci. Vyplynula řada otázek, které je důležité řešit, například jak by měla studie optimalizace léčby prováděna a jaká regulatorní opatření by ji mohla podporovat. V každém případě eh, dobře vedená studie zaměřená na optimalizaci léčby by měla být ekvivalentní eh, podmínkám i důkazům, které vycházejí z běžných klinických studií, ať už se to týká tedy vývoje nových léčiv, tak eh, se to týká rutinní péče o pacienty v klinické praxi. Nemůžeme přijmout nejistotu. Vždycky potřebujeme eh, důkazy na vysoké úrovni, důkazy o účinnosti léčby, kterou pacientům nabízíme. Kdo by tedy měl nést odpovědnost? Akademické kruhy neziskové organizace eh, se shodnou na tom, že jsou prosty komerčních zájmů, měli by se do toho zapojit s podporou průmyslu. A v rámci koncensu s konsorci, která zahrnují všechny zainteresované subjekty. Finanční prostředky by měly být kombinací veřejnoprávních a z privátních zdrojů, ale veřejné zdroje tam být musí, aby byla zachována nezávislost. Kdy eh, Optimalizace léčby, ta by samozřejmě eh, měla proběhnout po té, co je léčivá látka registrována. Otázkou je, kdy přesně eh, rozhodně by neměla v žádném případě oddalovat přístup pacientů k inovativním metodám či léčbám. V jakém prostředí. Zda to má probíhat vnitrostátně nebo mezinárodně. My jsme v oblasti ehm, precizní medicíny, ehm, tak se zdá, že mezinárodní spolupráce pro získání dostatečného počtu subjektů pacientů by byla preferovanou volbou. Jaké příležitosti nám to všechno nabízí, ale samozřejmě také možné problémy nebo výzvy. Samozřejmě v každém případě to bude přínos pro pacienty, relevantnější výsledky, optimalizace léčby. Samozřejmě v současné době není dostatek finančních prostředků, zatím je to financováno z prostředků charitativních organizací, prostě hledáme podporu, kde se dá. V každém případě to pak bude ve výsledku úsporou pro systém zdravotnictví. Mělo by to být regulováno, ale v současné době není regulatorní rámec my bychom mohli lépe generovat terapii s dodanou přidanou klinickou hodnotou, abychom se už nesetkávali s problémy, které jsem zmiňoval. Potřebujeme tedy aktivní podporu všech poskytovatelů zdravotní péče Ehm, měli bychom zlepšit klinické rozhodování, protože máme přesvědčivé důkazy o tom, jakou léčbu poskytnout. Samozřejmě vznikají také kritické otázky, co se týče úlohy relativních zainteresovaných subjektů, vlády, regulačních orgánů, farmaceutického průmyslu a podobně. Právě proto jsme přesvědčeni, že orgány, které jsou nezávislé a prostě komerčního zájmu, by v tomto směru byli nejlepší. Také vnímáme určitý chaos nebo neuspořádanou situaci co do přístupu eh, a rozhodování. Tady by se měla situaci v každém případě vyjasnit. Potřebujeme k tomu jednoznačné právní prostředí a vě- musíme vědět, jak se postupuje při uvádění léku a léčivých přípravků na trh. Studie takzvaném real life jsou vždycky lepší, protože odráží všeobecnou populaci. Nicméně chybí zde infrastruktura, která by to mohla vyřešit. EORTC je jednou z organizací, která se tomu věnuje v problematice onkologie, ale jsou další medicínské obory, kde ta infrastruktura chybí. Samozřejmě to bude mít jistě výhodu marketingovou pro průmysl. V žádném případě by to nemělo eh, nějakým způsobem odkládat přístup pacientů k nové léčbě. Také bych rád zmínil některé klíčové postřehy Eh, nové nastavení procesu pro vývoj léčby a přístup by měl zajistit při rovnováhu mezi přístupem k inovacím a eh, požadavkem, jak využít tuto inovaci v reálném životě. Optimalizace léčby pravděpodobně nebude možná pro každý lék a pro každou indikaci je vždycky nutné volit. Já sám mám určit. Eh, té pochybnosti o tomto tvrzení. Já si totiž myslím, že všichni pacienti potřebují jistotu léčby, důkazy na úrovni 1 level 1 evidence. Také je potřeba vyvíjet standardy kvality, které musí být zaváděny do léčby. A pak studie optimalizace léčby v žádném případě nenahradí vývoj nových léčib ani klinické studie. Nicméně měly by jenom doplňovat. A nakonec optimalizace léčby by měla mít dopad na regulatorní i klinické rozhodování. Pokud prokážeme například jiné použití daného léku, eh, jinou indikaci, jiný postup, tak by se to mělo objevit v praxi. A na závěr, jaké politické alternativy se nám eh, z toho nabízejí? O ty bych se s vám rád podělil. Tvrdíme, že optimalizace léčby by měla být povinným krokem v cestě léčiva eh, na trh. Optimalizace léčby a studie zaměřená na optimalizaci léčby by v žádném případě neměla oddálit zahájení léčby ani přístup k inovativním terapiím. Studie optimalizace léčby by měly být náležitým způsobem financovány z veřejných i soukromých zdrojů. Studie optimalizace léčby by měly probíhat mezinárodně, měly by být prosté komerčních zájmů a měly by řešit společné terapeutické výzvy. V tomto směru již existují nástroje, které lze optimalizovat. Například Manage Entry Agreements, které lze lépe koordinovat na evropské úrovni. Pak může probíhat eh, revize některých současných eh, nařízení. A pak je důležité, že rozhodovací pravomoc Evropské komise by v tomto směru měla narůst a případně by mělo proběhnout společné Eh, hodnocení HTA v rámci EU net HTA. To je vlastně orgán, který by v rámci Evropy mohl tyto eh, problémy řešit. S těmito slovy bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost. Yes, thank you so much, eh, Denis. for us it's very... Děkuji z našeho pohledu opravdu záleží na tom, jaké obce, jaké varianty jsou na stole. Stoa se zabývá s vyhodnocováním různých technologických možností, nikoli pouze v oblasti hardwareu, ale i softwaru, tedy obsahu. A právě tam je třeba se začít zabývat eh, těmi měkkými aspekty. Děkuji tedy za vaši přednášku. Máme tady nějaké otázky? Prosím, Evžene. Okay, thank you once more. Uh, I will be speaking. Děkuji. Já budu hovořit svým rodným jazykem. Uh, já eh, velmi děkuji za, za tu přednášku a uh, navazuji na, na co říkal Paul. Uh, pro nás je důležité také, jak, jak si vývojově, výhledově, eh, jak vy vidíte tu rozumnou cestu, eh, kde by případně evropské instituce měly nastoupit. Eh, vím, že u no, onkologických pacientů vždy je to i otázka psychologická, určitého psychologického šoku a je velmi důležité, aby ten pacient Eh, věděl, že je nějaká možnost, že existují. Eh, yeah, okay, it's functioning this time. <laughs> Yeah, okay. Uh, Právě u onkologických pacientů vím, protože jsem trochu to zažil i v blízké rodině, je velmi důležitý eh, ten psychologický efekt. Ano? I'm sorry, this yes, my... we have a problem with the translation. Maybe the channel is open now. No, no, Wir verstehen yes, okay, jetzt alle yes, Sprachen. Perfect. Jetzt geht's. Thank you very much and my colleague from translation. Uh, u těch onkologických pacientů vím, že je velmi důležitý ten psychologický efekt eh, při objevení té, té, této nemoci a velmi nepříjemné brány, velmi dramaticky často je důležité pro ty pacienty aby věděli že existuje možnost že existuje nějaká zkušenost a často tím že jsem to zažil v blízkém okolí tak vím že eh, ti pacienti i hledají skoro jakoukoliv možnost eh, boje s touto nemocí. proto eh, to co vy jste hovořili myslím si že je velmi důležité aby existovala autorita která říká ano, toto je, toto je probádaná cesta, je to, umíme i řešit případně individuálně. Mě by proto zajímalo, jakou máte představu právě té autority, která vydefinuje, protože i z té evropské úrovně to není úplně jednoduché a víme to u jiných, jiných eh, legislativních věcí, protože u té individuální péče a, a optimalizace té péče se naráží na eh, tu ekonomickou bariéru, která často hraje velkou roli a eh, bude se těžce hledat napříč, napříč Evropou eh, jeden ten návrh. Já si myslím, že a velmi bych to podporoval, aby takováto možnost evropského, evropského, evropské autority existovala. Jaká je vaše zkušenost a pohled na to, jak sladit i tu ekonomickou stránku i tu informační napříč celou evropou protože vím eh, že ani mezi lékaři není úplně jednoduché najít ten, ten společný názor a, a, a lékaři jsou velmi vzdělaní lidé velmi intelekt, intelektuálně na výši ale je to často velmi u těch složitých chorob velmi složité najít ten, ten společný názor. thank you very much. Yes, please. Thank you for your... Děkuji za vaši otázku. Já bych eh, zkusil zopakovat eh, jednou vaše konstataci, totiž dokonce i lékař, lékaři se mezi sebou liší, co se týče jejich přístupu. Ano, rakovina je složitá nemoc, ale vše pořád pokračuje z pohledu výzkumu. Proč? Protože právě se liší přístup k věci, ale my musíme právě z toho důvodu spolupracovat. A to na mezinárodní úrovni, abychom pochopili, který přístup je pro pacienta optimální. To je ta kritická záležitost. Kdykoliv zavládne nejistota, tak na tu se musí jít dalším prohloubeným strukturálním výzkumem, který potvrdí, co platí nebo co je nosné, únosné a co ne. Proto se domnívám, že opravdu zde musí docházet k nadnárodnímu úsilí, abychom měli porovnatelné standardy léčby pro všechny Evropany. V současné době, ano, v skutku, proto se zde scházíme a proto ještě zatím máme tolik výzev, co by nevládní organizace, jak bychom mohli přispět, je náklady, jsou náklady. Náklady jak léků, tak na výzkum a klinické studie, klinické zkoušky. Vše stojí hodně. Proto voláme po zastavení roztříštěného eh, finan, roztříštěné finanční podpory. Rádi bychom, aby se vědecké úsilí eh, koncipovalo jaksi jednotně. A proto to zde nadnáším k diskusi. Dnes eh, hovoříme o potenciálním mechanismu, na kterém záleží, je právě UNITA. To je taková kolaborace mezi různými orgány. Zatím ale je to ještě v začátku a já bych rád, aby se ta diskuse rozproudila v té věci. Já vám moc krát děkuji. Nejdříve paní Belvo a potom další. Thank you. So thank you for the presentation and I... Děkuji mnohokrát za toto vystoupení. Velmi mě to zaujalo, mě do značné míry překvapila jedna věc, a to, že schvalování léčiv není orientované na pacienty. Nerozumím úplně tomu, jak je možné eh, přijmout léčivo na trh, které není třeba užitečné pro pacienty. A rozumím tomu tak, že optimalizace léčby může začít teprve tehdy, když je lék na trh uveden. Jaký je tedy vztah mezi podmíněnou eh, autorizací, podmíněným schválením léčiva a finální eh, schválení, ehm, eh, kde se tedy monitorují účinky na pacienty? tady jsem trošku překvapena, možná šokována s tím, že přežití jeden až šest měsíců, to také je smutné pro pacienty. A další otázka. Říkáte, že optimalizace léčby není možná pro všechny léky. E, za jakých dalších podmínek to možné je? Děkuji za otázky, které mají skutečně centrální význam a nemilme se. V každém případě potřebujeme studie pro eh, vývoj léku, aby se prokázalo, že daný lék má potenciální účinnost. Eh, to však ještě neznamená, že pak v praxi pomůže velké většině pacientů. To se prokázalo ve studii, kterou jsem zmiňoval ve své prezentaci. Když se vyvine nový léčivý přípravek, tak se jeho aktivita prokazuje eh, na základě takzvaných endpointů, ehm, ale eh, ty mohou být důležité pro prokázání specifické aktivity, specifického působení eh, léku u pacientů s danou eh, chorobou. Nicméně něco jiného prokázat účinnost tohoto léku v eh, systému zdravotnictví, tedy jakou službu ten lék skutečně přinese eh, do inventáře terapeutických možností a tam se zaměřují, právě na toto se zaměřují studie optimalizace léčby. To jsou studie, které tedy zdůrazňujeme, které mají zásadní význam. Dále eh, se ptáte na podmíněné schválení. To je možnost, kdy léčivo může být schváleno za určitých podmínek, kdy se tedy eh, eh, teprve čeká na splnění podmínek, aby lék byl definitivně schválen. To je velice složitý proces, protože jakmile je léčivý přípravek na trhu, tak je možné, že eh, vědecká komunita už nemá pobídky k tomu dále vést klinické studie, ale přesto je důležité to dále zkoumat. A pak jste měla ještě třetí otázku. Optimalizace léčby není možná pro všechny léky. Ano, to byl závěr pozorování eh, ze studie. Já sám osobně s tímto závěrem nesouhlasím. Myslím si, že bychom se měli snažit zaměřit na to, aby pro jakékoliv eh, léčebné postupy, aby jsme měli maximální jistotu. Víme, že medicína není exaktní vědou, ale naším cílem je vždycky zajistit eh, co nejvyšší jistotu, úplnou jistotu, pokud je to možné. Prosím, pan Děkuji. Eh, eh, vidím, že s kolegou Lakombem máme možnost nabídnout politickou variantu. Mám tedy otázku pro panel STOA, jak toto nabídnout rozhodujícím činitelům, čili jak to využít během evropských voleb a co by mohlo být nejlepší strategií, abychom toto skutečně eh, zveřejnili tady nejraději odpovím já. Strategie je jasné. Co je rozhodující je, aby všichni voliči měli pocit, že vyhrávají a že půjdou k volbám, že na tom získávají. Takže tady jde o to, aby každý volil a aby se, kdykoliv se přistupuje k jakému si rozhodnutí, tak se to týkalo nikoli mě samotného, ale mé rodiny, mé univerzity, podniku, se kterým mám nějaké spojení. Tady musíme být aktivní. To je nejdůležitější, aby každý měl tu demokratickou možnost, jak si se projevit. A druhá věc, to se projeví v dalším volebním období. Která témata jsou pro Evropu relevantní? Tady, když jsme hovořili o těch pěti těžištích, to se, myslím, dobře zračí ty oblasti, jimž se budeme chtít věnovat. Velké téma je mobilita, velké téma zdroje, pak digitální éra, pak to, čemu se říká mm, kvalitní život a mezinárodní spolupráce vědců. A ten dobrý život, to se v praxi převtělí do otázky, jak můžeme být zdravější. Nyní máme milionový program, kde se snažíme zjistit v oblasti zdravotnictví, co to znamená pro občany. V rámci horizontu Evropa možná by se dalo silnější předat všem voličům to poselství, co Evropa, o co usiluje. Když se na něco dá 5 milionů eur, tak z toho občan čeká jakousi přidanou hodnotu evropskou. A ta evropská přidaná hodnota to je něco, co si přejeme i my. Když ale zároveň pomyslíme na Brexit, musíme měřit i ten náklad na eh, nedostatek Evropy, případně na to, že by se něco nedělalo celoevropsky. Ještě někdo by rád odpověděl na tuto otázku? Eh, já, já velmi souhlasím s Polem, co říkal, a to, co je asi nejdůležitější, aby ti lidé rozuměli, že skutečně eh, ten, to, co se odehrává na evropské úrovni, je pro ně, že, že se jich to dotýká Eh, já se často setkávám s tím, že lidé vlastně nevědí, co, co ten Brusel vlastně, jak k ním domů vstupuje. Ten je daleko, je to každá administrativa velký, velký eh, spíš odpuzuje ty lidi, protože tomu nerozumí a co čemu nerozumím, tak, tak od sebe otlaču. A právě to je pro nás, eh, a oba dva se velmi angažujeme v Horizon 2020 nebo Horizon Europe, je velmi důležité, aby ti lidé pochopili, že to nejsou ty obrovské miliardy eur, které se jen vydávají, ale že to fakticky něco přináší. A to je, to je asi ten největší úkol, který stojí před všemi politiky, kteří se pohybují na té evropské úrovni, aby lidi rozuměli, že to není žádný vzdálený svět, ale že, že to řeší jejich problém. V této chvíli z velké části ti lidé mají spíš pocit, že jejich problém řeší jejich vláda a ten Brusel složitý, administrativní, jim ten život spíš komplikuje. To je, to, je to největší, co já vnímám, jako, jak před, překonat. A hlavně v medicíně si myslím, že ta mezinárodní spolupráce je nezbytně nutná. Žádná země v Evropě není tak veliká a je i úlohou těch lékařů a u těch velmi eh, škaredých nemocí, eh, rakoviny veškerého spektra, je to o to důležitější, aby, aby lidé pochopili, že tady ta spolupráce jim do toho života skutečně něco přináší. Velký úkol, není to vůbec jednoduché. Hmm, I have question to Mr. Já mám otázku na pana Lacomba. Děkuji za vaši prezentaci. Jeden z průsvidek znázorňovala, že neexistuje regulatorní rámec pro úspory nákladů pro eh, zdravotní péči. Jaký regulatorní rámec byste si představoval? O čem já tam hovořím? Totiž o skutečnosti, že v dnešní době, pokud chcete zorganizovat klinickou zkoušku zaměřenou na pacienta, v praxi tedy sejdou se výzkumníci, lékaři a řekneme, máme tuto a tuto otázku a chceme klinický protokol, abychom ji zodpověděli. V současné době se to vše děje pouze na základě dobré vůle lékařů. A já odkazuji na to, že ten regulační rámec nechceme nějakou dodatečnou záležitost vůči tomu výzkumu, protože ten už existuje, ale spíše otázka, jak lze tento typ výzkumu integrovat do všeho ostatního, tak aby členské státy a Evropa mohly spolu rozhodovat a aby si uvědomili, že právě na základě těchto klinických zkoušek je možné za ty finance něco mít a že tam bude racionální výzkum, z něhož budou těžit všichni. Jakým způsobem se tento typ klinických studií zviditelní do budoucna? Ony už existují, ale v minulosti vše bylo snadnější, přehlednější, léky ještě nebyly tak drahé. Dnes jsme konfrontováni se situací, kde už máme celou řadu nových typů léčby, ale zatím nemáme moc velký přehled o tom, který lék funguje účinněji než ten jiný. Tady už je třeba přistupovat eh, k tomuto výzkumu z technologického pohledu a je to nákladná záležitost. Na to odkazuji. Co nám umožní tento typ výzkumu? abychom mohli do budoucna být obohaceni o ty poznatky. Ještě i já mám otázku. Totiž eh, my jsme nedávno byli v Číně a tam jsme byli na ministerstvu pro vědu a tam jsme se účastnili diskuse o umělé inteligenci. A tam se vyskytla taková otázka, která vlastně mě i ostatní docela zaujala. Co je původní prapříčinou toho, že tolik lidí umírá v evropských nemocnicích. My máme takové podezření, nebo tradičně se to zvaluje na bakterie, na nečistotu, na nějakou nákazu. Ale potom nám někdo vysvětlil, že vlastně tam se tím zabývají z pohledu údajů. Zatím máme příliš málo poznatků o dopadu různých léků. Například, zda lék podaný v tu a nikoli v tamtu dobu je účinnější, anebo zda, když ho dáme 90 letému pacientovi ve srovnání s tříletou malou holčičkou bude působit jinak. A tam by se to mělo právě k tomu využít tu umělou inteligenci, aby se vyhodnocovalo způsob aplikace léčiv a jak, jaký mají z toho důvodu dopad. Mohlo by se něco rozběhnout i v Evropě v té věci? Děkuji za tu otázku. V současné době my jsme vůči takovému přístupu opatrní, varujeme proti němu. Musíme se nejdříve podívat na to, čeho jsme schopni se dovědět od těch big data a od umělé inteligence, tedy od velkých datových souborů. Používání nestrukturálním způsobem těchto údajů je riskantní z pohledu posléze rozhodování o způsobu léčby pacienta. Nejdříve si to vše musíme jaksi uspořádat. Potřebujeme jistotu a e, prokazatelné poznatky o způsobu použití dané farmakologické látky. A pak ta umělá inteligence nám potenciálně může něco dodatečně nadefinovat, tak jak jste to zmínil. Ale dnes přesvědčení, že pokud nepřijdeme se solidním důkazem a budeme prostě jenom tu drogu někde uplatňovat, protože se vyskytla a umělá inteligence nám eh, pomůže. Je trochu zrádné přesvědčení, tady se to musí e, pojímat velice strukturálně. Tedy nejdříve klinická zkouška pro danou léčivou látku, posléze optimalizace léčby a až na této etapě se podívat, jak ke všemu mohou přispět ještě dále umělá inteligence a big data. Dobrá, ještě někdo se hlásí o slovo? Pokud tomu tak není, tak děkuji vám, pane doktore. Z našeho pohledu nesmírně zajímavá záležitost. Jsme rádi, že se tato studie blíží do své finální fáze. Určitě ji zveřejníme na stránkách STOA a doufejme, že se Evropané i ostatní vědci dokážou z toho poučit jaké mají možnosti a jak k tomu přistupovat eh, lépe. Pane Lakombe, děkuji vám. Jsme moc rádi, že jsme se do této záležitosti pustili a celoevropské organizace i klinické zkoušky rozhodně vykonávají důležité úkoly. Jsem tedy rád. Další bod na pořadu jednání jsou různé. Není nic do různých, proto se blížíme botu 9, místo a den konání dalšího zasedání, stejná místnost, stejné město, čtvrtek 18. dubna, tématem budou technologie v oblasti baterií, nesmírně důležité téma, o němž se musíme bavit. Můj syn se mě před několika dny zeptal, k čemu je baterie. Já jsem mu odpověděl, no tak v první řadě je to něco velice těžkého. Pokud eh, to zabudujete do auta, tak najednou je o 700 kg těžší tedy desetinásobně se zvýší hmotnost a pak ujedete 700 kilometrů na tu baterii a pak je musíte zase dobít. A někdy na ní ujedete pouze 350 kilometrů. Proč tedy se táže si pro elektromobilitu? No a já mu odpovídám, proto tady necháváme vypracovat tu studii o těch možnostech, které před námi jsou. Proto si myslím, že je důležité, čím se z toho zabývá my vám děkujeme, jsme rádi, že se ta rozprava bude konat. Jde o implementaci projektu, který byl zadan v roce 2018, tak tady budeme eh, ten rozpočet využijeme k proplacení řečníku. Děkuji všem a toto zasedání je tímto uzavřeno, ukončeno.